Eh, začneme první hlasování. Situace osob eh, postižených albinismem eh, v Malavi a jiných zemích. Pozměňovací návrh 3 za třetím odstavcem, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Za bodem H1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Rovněž zamítnuto. Eh, Za bodem zdůvodnění Q, 2 eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Rovněž zamítnuto. Hlasujeme tedy o celkovém textu rezoluce, kdo je pro? proti, zdrželi se a rezoluce je přijatá v otázce Malavy. Další případy vůdce trimských Tatarů Achtema Čigoze a novináře Mikoly Semeny. Rezoluce pěti stran, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Další hlasování je rezoluce k situaci na Maledivách. Eh, odstavec 5, podvodní text, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, eh, přijato. Druhá část, to je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 1 v odstavci 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text odstavce 14, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní odstavec 15. K tomu chce promluvit pan poslanec Charles Tanok. Má ústní pozměňovací návrh. Děkuji. Moje skupina si přeje vymazat odstavec 15. Nám bylo řečeno eh, zahraničním servisem EU, že jde nespra- o nesprávný text. Takže prosíme vyškrtnout odstavec 15. Ano, děkuji. Eh, má někdo námitku proti tomuto návrhu pana poslance Tanoka? Nevidím. Takže budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní písmeno C. A ještě jednou dávám slovo panu poslanci Charlesi Tanokovi k představení ústní změny. Eh, pane předsedo, opět eh, máme zde opět eh, to, co poradil, poradil nám právní servis a sice místo lídr chceme napsat former leader místo lídr, eh, bývalý lídr. To je správnější. Děkuji vám. Kdo je proti této úpravě? Pokud ne, kdo je tady pro? Hlasujeme. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní budeme hlasovat takto pozměněné rezoluci. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní zpráva paní poslankyně Barbary Matery a hlasování po jménech. Zahajuji toto hlasování. nás spolupráce Úřad Evropského veřejného žalobce. Končím hlasování. A je to schváleno. Blahopřeji paní poslankyně mateře. A ještě poslední hlasování, paní poslankyně Bergeron, v eh, jezeňské systémy a podmínky ve věznicích, to je atraktivní text rezoluce, ENF e e podáno a nyní hlasujeme po jménech toto hlasování. Končím hlasování. zamítnuto. Nyní původní text odstavce 7, kdo je první, pro první část, proti, zdrželi se, schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní původní text odstavce 12, kdo je pro, proti, zdrželi se. Navrhuji prověření elektronickým hlasováním. Zahojí toto hlasování. Končím hlasování. E, je to schváleno? Ne velkou většinou. A nyní hlasování závěrečné o takto pozměněném textu výboru Libe. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Děkuji vám, paní, děkuji paní poslankyni. Nyní krátká přestávka před vysvětlením hlasování. Děkuji vám.